Buenos días. Bonjour à tous et à toutes. Buenos días. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, dear Dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně, pane Van de Kante, to je i pro vás, milí kolegové. Vítajte na našem. Vítám vás Čeká nás dlouhý den, čekají nás dva dny, dva dny našeho výboru Libe, opravdu nabitý program. Opravdu velice plný pracovní program. Dopoledne, odpoledne, dneska, zítra. Vás prosím, abyste opravdu dodržovali čas od samotného počátku. Nesmíme zapomínat na to, že v Dneska budeme hlasovat. Čekají na čtyři hlasování. To znamená, že opravdu budeme mít plný sál. Kolegové jistě všichni přijdou hlasovat u těch následujících bodů. Tak a tam právě kvůli tomu musíme dodržovat náš harmonogram pečlivě. Dnešní dopoledne hmm, obvyklá Obvyklá informace ze strany předsedy, nejprve schválení našeho programu. A nejprve to je schválení zápisu ze schůze konané z 9. druhý, Pokud nemáte žádné připomínky, tak je tento zápis schválený a nyní bod číslo 4 na našem dnešním programu. To je v podstatě záležitost, které se budeme věnovat 45 minut, tak asi to je společné setkání ohledně programu Spravedlnost pro rok 2014-2020. Toto je program, kterému se věnují dva výbory, Jury i výbor Libe. No, my bychom chtěli poděkovat Evelyn Regnerové, naší kolegyni, která je zde mezi námi a která zde zastupuje výbor Jury. Za Libe výbor je zde pan Klejs, George, Mr. Berlinger je zde, za Jury, to je kolega, který je zodpovědný rovněž za tento program. To znamená, že se budeme věnovat budeme věnovat pozměňovacím návrhům, pokud jde o vytvoření tohoto programu Spravedlnost pro celé období 2014-2020. Je to na základě pravidla číslo 51, to znamená společný postup mezi našimi dvěma výbory. 72 pozměňovacích návrhů bylo předloženo, tak nám to aspoň bylo řečeno. A pravděpodobně budeme hlasovat 27.11. 11. Nejprve vystoupí paní Regner, která je místopředsedkyní výboru Jury. A poté poprosíme oba zpravodaje, pana Klejse i pana Berlingera. Paní Regner, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane López Aguiláre, dobrý den, dámy a pánové. Za náš výbor hm, pro právní záležitosti ještě pár věcí. Hmm, první záležitost. Hmm, pokud je o úžasnou spolupráci mezi výborem LIBE a naším výborem, to už je taková tradice. se tomu věnujeme na počátku legislativního období, jež eh, Dovolte, abych vám připomněla, že jsme pracovali na stokholském programu, na jiných zprávách společně vše probíhalo úžasně a tato skvělá spolupráce je rovněž důležitá pro dosažení našich cílů v oblasti evropského prostoru spravedlnosti na základě důvěry a vzájemného uznávání. Ta zpráva, které se budeme věnovat, jakož i program Spravedlnost pro rok 2014-2020, navazuje na mm, no, občanskoprávní soudnictví, trestně právní soudnictví a ostatní programy v této oblasti. Proto je opravdu, myslím, dobré, abychom pokračovali v této spolupráci na dosažení našich cílů. Pokud jde o finance, to je věc, o které bych se ráda zmínila, protože to je rovněž zásadní věc, které se musíme věnovat. My navrhujeme 427 milionů eur za komisi, ale my všichni víme, když hovoříme o penězích, že poslední slovo ještě nepadlo, záleží na jednání mezi Radou a Evropským parlamentem, tak aby bylo dosaženo dobré, dobrého výsledku v rámci víceletého finančního rámce pro dosažení těchto cílů a čísel. Co potřebujeme? Potřebujeme efektivní legislativu, to je jasné, ale zároveň potřebujeme finanční zdroje, finanční zdroje, které jsou zásadní pro dosažení těchto stanovených cílů. Pan předseda López Aguilar se o tom již zmínil. Máme 72 pozměňovacích návrhů, které ano, mnoho předložili zpravodajové, samozřejmě ehm, v souladu s naší skvělou spolupráci mezi panem Berlingerem a panem Klejsem, oběma zpravodaji se na těchto návrzích bude pracovat a 27. jak už bylo zmíněno 27.11. to bude konečné hlasování opět na společném zasedání Jury a Libe výboru a poté tím konečným výsledkem a o tom jsem přesvědčena, bude jistě konstruktivní výsledek v tomto kontextu. Děkuji vám. Děkujeme, paní Regner. A nyní bychom si vyslechli o vás zpravodaje. Možná pan Berlingwer, který zastupuje Jury, bude první. Grazie, prezidenti. Eh, eh, la preparazione delle, della relazione su questo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád řekl, že ty přípravné práce na tomto textu opravdu zásadně pokročily, to znamená, že se to všechno pohnulo vpřed. A my jsme s panem Klejsem opravdu velmi úspěšně spolupracovali. Myslím si, že je to velmi vyvážený text. Myslím si, že jsme se na něm oba dva shodli. Chci zdůraznit, že tady jde opravdu o skvělý příklad spolupráce, spolupráce dvou výborů, to znamená našeho výboru a výboru Jury, stejně tak jako skvělé spolupráce nás dvou. A ta skvělá spolupráce nám samozřejmě hodně pomohla, protože ta práce byla opravdu velmi náročná. My jsme si také vyslechli požadavky velkého počtu lidí. Kromě toho jsme byli stále v kontaktu jak s radou, tak i s komisí. A Díky tomu vám v tuto chvíli můžeme představit výsledky naší práce. A já zdůrazním pět bodů v souvislosti s tímto programem. V první řadě bych rád hovořil o boji proti závislosti na drogách. Já chci tedy hovořit pouze o té práci v oblasti justice. To znamená 51, 52, 53, 61, 64 a 86. To jsou čísla pozměňovacích návrhů, které byly v podstatě předloženy v souvislosti s touto otázkou drogové závislosti. A v podstatě hovořilo se o tom, zdali toto budeme chtít zahrnout, anebo ne. Právě kvůli tomu vztahu, které je, který to má s otázkou nebo s, vlastně s tématem justice nebo s otázkou ochrany veřejného zdraví. Samozřejmě, že jsme obdrželi velké množství pozměňovacích návrhů a my jsme tyto návrhy zpracovali a v podstatě poslali dál tak, aby mohly být zohledněny. My nesouhlasíme s radou, která chce celou tuto záležitost eh, z textu nebo z celého programu vyškrtnout, protože to je v podstatě to, co jsme od rady slyšeli. Rada říká, že to je záležitost, která v podstatě nemá co dočinění v přímém slova smyslu eh, se soudnictvím a justicí. Ale Eh, tady se tedy hovoří o drogové prevenci a informovanosti. Dobře, ale vy zase říkáte, nebo vlastně ten argument zněl, že tady neexistuje ta přímá závislost mezi drogou závislostí a justicí, takže o tom určitě budeme muset ještě dále hovořit, ale rozhodně se na to můžeme odkazovat. Takže ještě další pozměňovací návrhy 83, 7 a 19. To jsou pozměňovací návrhy, které se týkají různých ukazatelů. Ukazatelů, které jsme navrhli my. Chtěli jsme je mít v podstatě eh, v našem textu a také jsme to do toho textu zapracovali. Dále třetí bod, který určitě chci zmínit a zdůraznit. Pozměňovací návrh 33 což jsou v podstatě aktiv přenesené, pravomoci. Evropská komise, stejně jako rada, chtěli v podstatě zabránit eh, této možnosti eh, vlastně užití aktů v přenesené eh, pravomoci. V podstatě oni spíš chtěli tu předběžnou konzultaci, ale my si myslíme, že právě v této souvislosti aktiv přenesené pravomoci jsou velmi vhodné. Za, čtyři, za čtvrté, možní příjemci tohoto programu. My jsme se tomuto tématu velmi dlouho a velmi intenzivně věnovali. Vyslechli jsme se mnoho uh, Eh, lidí a zájemců. Obdrželi jsme dvě, dva pozměňovací návrhy. Jeden od pana předsedy a také eh, od, od pana předsedy tedy tohoto výboru, ale i od pana předsedy výboru Jury, od pana Leného a pana Aguilera. A já i můj kolega jsme si v podstatě o tom popovídali i se stínovými zpravodaji a myslíme si, že je opravdu důležité definovat eh, příjemce. A tito příjemci musí být zmíněni v úvodních ustanoveních. To znamená, že ano, je třeba hovořit o příjemcích, ale v úvodních ustanoveních tohoto programu. A poté jako příklad jsme v podstatě také hovořili o třech institucích. Nicméně samozřejmě ale počítáme s tím, že budou tyto instituce spolupracovat ještě s dalšími s dalšími důležitými institucemi, které by také mohly počítat jaksi s určitými finančními prostředky ze strany Evropské unie. Samozřejmě, že názory se mohou různit, ale v tuto chvíli nejde o to, Nevíme tedy, zda šlo o ERA anebo JTN. My tady v podstatě hovoříme o těch formálních aspektech nebo o, tom, o té formální konfiguraci textu. A dále, co se týče eh, práv dětí a mládeže. Je pravda, že v této souvislosti jsme obdrželi mnoho pozměňovacích návrhů, ale tady čelíme určitému eh, riziku. To znamená, že tady budeme mít v podstatě program, který bude opravdu velmi, velmi obšírný, velmi rozsáhlý a bude se snažit pokrýt eh, všechna eh, možná témata. Ale tady jde o to opravdu se dostat k jádru věci, podívat se na ta stěžejní témata. To znamená, že musíme v podstatě eh, vytáhnout z těch pozměňovacích návrhů to nejzásadnější a to zapracovat. Děkujeme. A nyní pan Klejs, který zastupuje výbor Libe. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já samozřejmě nechci opakovat to, co říkal Kolega ovšem ještě jednou zdůraznil kvalitní spolupráci našich dvou výborů. Pan Berenkel připravil návrh této zprávy, stínový zpravodajové, kteří s námi spolupracovali. Všechno bylo opravdu nesmírně kvalitní. Když jsem poprvé hovořil o této záležitosti, měli jsme k dispozici poprvé ten pracovní dokument. Myslím si, že už tenkrát jsme dosáhli docela širokého koncenzu o této problematice, různé skupiny se na tom um, ehm, podílely, alespoň takový byl můj pocit. Ovšem najednou jsem se podíval na pozměňovací návrhy a řekl jsem si, tak možná jsem se spletl, tam bylo téměř 80 eh, pozměňovacích návrhů. Ovšem já osobně bych je rozdělil tak do tří hlavních skupin. Mnoho pozměňovacích návrhů bylo předloženo které mnoho pozměňovacích návrhů se týkají problematiky drog. Někteří kolegové by si přáli takový trošku přísnější, represivnější přístup, ale je tam prevence, ehm, otázka veřejného zdraví, to znamená nejenom represe. To jsou věci, které já osobně podporuji. Je zde několik pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a které v podstatě jsou jiného charakteru, spíše tlačí naši rozprávu trochu jiným směrem, určité terminologické záležitosti, slovní spojení, měkké drogy, tvrdé drogy, rozdíl mezi nimi. Já proč ne? Já klidně tuto rozprávu s vámi povedu. Ovšem, Myslím si, že by to nemělo poté být eh, jaksi součástí této konkrétní zprávy. Tuto rozpravu můžeme samozřejmě zahájit Eh, ovšem není to něco, co se týká tohoto programu pro spravedlnost pro rok 2014-2020. Pan Berlinger už se zmínil o, o různých pozměňovacích návrzích, dětská práva, práva eh, nezletilých a tak dále. Zde si myslím, že dosáhneme kompromisu. Dále jsou to pozměňovací návrhy, které se snaží o začlenění určitých částí do textu, které osobně nepovažuji za důležité, věci, které již jsou například stanoveny či pokryty smlouvou přes hraniční spolupráce například. Konkrétní příklady se zde uvádějí. Myslím si, že pokud tyto návrhy nezakomponujeme do textu, tak se vyhneme mnoha problémů. Kromě nezletilých je to rovněž boj proti organizovanému zločinu, obchodování eh, s lidmi, především s ohledem na nezletilé a tak dále. U tohoto legislativního textu naším hlavním cílem, podle mého názoru, je, aby to byl text jasný, aby to byl opravdu mm, jasný a praktický text, praktický přístup, eh, Některé z těchto věcí by právě proto se neměly dostat do té operační části textu, ale spíše, spíše do vysvětlujícího prohlášení. Pan Berlinger se zmínil o různých mm, indikátorech, ukazatelích, eh, na základě kterých bychom mohli zlepšit výkonnost této oblasti. Máme zde pozměňovací návrhy, které předložili v tomto ohledu mm, různé politické frakce. My se budeme snažit je začlenit do kompromisních návrhů, které společně s panem Berlingerem připravíme. Pan kolega se rovněž zmínil o aktech přenesené pravomoci. To znamená nejenom mít um, implementační akty. Já si myslím, že mm, Evropský parlament má díky tomu určité, určité manévrovací pole v tomto ohledu předtím, než tento program bude spuštěn. Myslím si, pane eh, předsedo, že si můžeme vyslechnout nyní názory politických skupin. Okay, we thank you for your presentation. For your... Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme za tuto prezentaci i přehled pozměňovacích návrhů. Nyní možná rada bych chtěla vystoupit za předsednictví předtím, než zahájíme naši rozpravu s ostatními členy našich výborů. Vidím, že se zvedají ruce. ale Možná ještě předsednictví by se, nebo komise pár bodů, pokud pokud chcete, tak velice stručně. Chcete, chcete vystoupit? Prosím, takže ráda. Děkuji za slovo, pane předsedo. 8. června v podstatě jsme dosáhli takového toho obecného částečného přístupu na radě Částky tam zatím ještě nebyly začleněny, tak jak se o tom hovořilo, pokud jde o přátelé předsednictví, které diskutují víceletý finanční rámec, ani záležitosti v oblasti drog, ty nejsou v tom částečném přístupu. Něk- několik členských států na radě navrhovalo to, aby drogové záležitosti byly mezi, na jedné straně mezi programy pro růst a pro eh, policejní záležitosti, pro veřejné zdraví a ostatní věci by byly pokryty programem Justice, spravedlnost. Právní služba rady dospěla k závěru, že právní základ zůstane nezměněný a konkrétní aktivity, které by měly být pokryty těmito nařízeními, k ním naše předsednictví navrhne oficiální podklad, kterým bychom globálně pokryli i problematiku drog. Tato záležitost je koordinována horizontální pracovní skupinou pro boj proti drogám. Ve svých návrzích pokrývám ta bílá místa, která zatím nebyla pokryta a na druhé straně paralelně rovněž se snaží o zamezení jakéhokoliv zdvojení v této oblasti. Pokud jde o obsah tohoto nařízení ve vztahu s původním návrhem komise, ten všeobecný částečný přístup rady v specifických cílech zahrnuje podporu školení v této oblasti, justiční oblasti, vzdělávání. Dále je to zlepšení efektivity justičních systémů a jejich spolupráce prostřednictvím poskytování in, pro, prostě techno, informačních technologií, přeshraniční interoperability. A pokud jde o účast, přístup k tomuto programu v souladu s částečným obecným přístupem Rady, bude orientován na různé organizace, i ziskové organizace, ovšem pouze pokud budou propojeny i s neziskovými organizacemi v této spolupráci. Zároveň bude komise spolupracovat s mezinárodními organizacemi na základě podmínek, které jsou stanoveny ve výročním pracovním programu. Pokud je o přístup k tomuto programu, ten bude otevřen mezinárodním organizacím, které jsou aktivní v oblastech, které pokrývá tento program v souladu s finančním nařízením. A pokud je o ukazatele, indikátory, rada, ano, musíme mít konkrétní kritéria pro monitoring a hodnocení tohoto programu k dispozici předsednictví rady chce pokračovat v technických schůzkách s Evropským parlamentem i s Evropskou komisi na harmonizaci těchto pozměňovacích návrhů, eh, které se týkají všeobecného částečného přístupu rady. Děkujeme. A nyní za komisi paní Mišu, prosím, velice stručně. I will do my best. Good morning. Budu se snažit. Dobrý den. Chci říct si tolik, že jsme slyšeli dobře vysvětlené hlavní rysy návrhu. Řeknu tady pouze, že ke konci debat bude třeba přijít s návrhy. Potřebujeme program, který bude stanoven jasně, bude prakticky proveditelný, bude obsahovat politiky a bude muset umět pomáhat příjemcům. Z tohoto důvodu je třeba nalézt správnou vyváženost. Já jsem pročetla pozměňovací návrhy a tam jsou uvedeny všechny ty otázky, které zde zazněly. Je tam i řada dalších problémů, na jejich téma, myslím, se budeme umět dohodnout, ale bude potřeba eh, se podívat na celý program komise globálně, celistvě a zjistit, jestli také další programy, o nich se během tohoto období debatuje, mohou přinést synergie a vzájemně se doplňovat. Takže budeme řešit několik i horizontálních otázek, jak už zde zaznělo. Některé ty otázky budou patřit do trok, eh, některé do aktu přenesené pravomoci, ale bude potřeba přijít s jasnými, dobře proveditelnými programy. Dobře, děkuji komisi a nyní můžeme zahájit rozpravu. Dám slovo těm poslancům, kteří se budou chtít debaty zúčastnit. A jestli smím, dám slovo nejprve paní Gons, místo předsedkyni. Děkuji. Jako stínová zpravodajka Libe bych se ráda také stručně vyjádřila. Vidíme, že je zde e, řada takových vzájemně se doplňujících pozměňovacích návrhů z právního výboru a z výboru LIBE, takže myslím, že dokument bude velice silný. Ty pozměňovací návrhy jsou kvalitní, já se k několika z nich vyjádřím. Preventivní justice se zavádí e, ze strany obou výborů e, a může to být a také bude potřeba podpořit eh, komparativní analýzu eh, práva evropského a práva mezinárodního, protože vzájemně málo známe naše právní systémy a eh, vlastně jednáme na základě vzájemné důvěry. Půjde také o zjednodušení administrativy, to se objevuje ve všech návrzích, několik, několikrát zazněla dětská práva, je potřeba zachovat určitou rovnováhu a větší důraz se také klade na zabránění diskriminaci. Bude tedy třeba závěrem vyvážit, jak tyto otázky pokrývat zde a v programu práv občanů. Školení online a další jsou také důležité. My klademe důraz před, především na právní stát a na plně nezávislé soudnictví v demokratickém systému, boj s diskriminací a zajištění eh, rovného přístupu eh, k, sou, k soudům a povědomí nejenom co se týče evropského práva, ale také o právech, přístup k opravným prostředkům, přístup k advokátovi a chceme také rozšířit další oblasti, tak aby bylo zcela zřejmé, čeho všeho se tento fond týká. Ehm, některé ty cíle se zde shodují s programem práv občanů. Nám jde o to, aby Evropský eh, parlament měl takový roční, prá, eh, roční program v tomto směru, aby byla, aby byla zajištěna vyvážená, eh, vyvážená účast pro každý cíl, za, zajistit také zeměpisnou vyváženost, tak aby ty členské státy, které se ještě neúčastní, měly šanci pak tady jsou poněkud problematičtější návrhy. My jsme dlouho debatovali o tom, jestli má smysl zmiňovat konkrétní organizace. Lze se dohodnout, že je to poněkud riskantní některé ty organizace uvádět, protože by se na nás obraceli mnozí lobbysté. Takže myslím, že by bylo lepší se vyhnout konkrétnímu jmenování organizací jenom obecně uvést, které typy organizací by měly být příjemci těchto fondů. To by bylo užitečnější. A pak jsou zde návrhy na omezení financování pro příjemce v návaznosti na eh, jejich eh, velikost ročního rozpočtu. Myslím, že to je příliš konkrétní, ale ještě o tom budeme debatovat. A budeme o tom debatovat i společně s radou a s komisí a myslím, že ten návrh bude jistě kvalitní. Děkuji. Nyní vy, pane Pandekem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. V první řadě bych rád poděkoval oběma spolu zpravodajům a to za tu skvělou práci, kterou doposavat již odvedli. Pane předsedo, já mám občas takový dojem, že význam tohoto programu eh, není tak zcela jaksi uznáván tímto parlamentem. Protože hospodářský výbor a výbor pro regionální rozvoj eh, jak se rozhodují o tom víceletém finančním rámci, ale já bych vás tu rád v tuto chvíli rád poprosil, abyste stále brali na zřetel to vyjednávání o rozpočtu, protože i tady samozřejmě na půdě tohoto parlamentu neustále probíhají taková tajná nebo polutajná vyjednávání, ale je důležité, abychom i, jak si, abychom plnili naše úkoly a abychom si uvědomovali naši zodpovědnost před našimi občany. To znamená, že pokud takovéto programy budeme chtít, tak budeme muset zajistit také financování těchto programů. A to jsem prostě jednoduše musel říct. Eh, já bych tady ještě jednou rád vyjádřil podporu tedy tomuto, tomuto programu, i když samozřejmě mám i určité kritické poznámky k tomu, co bylo eh, řečeno. Ano, samozřejmě to množství množství pozměňovacích návrhů. Ano, to je vysoké číslo, ale eh, v různých výborech nebo i ve, ve výboru regi je těch pozměňovacích návrhů třeba 200, to znamená, že ano, je to vysoké číslo, ale v jiných výborech to může být i více. Takže eh, si také musíme uvědomit, že spousta pozměňovacích návrhů jsou v podstatě identické, například co se týče právě pozměňovacích návrhů týkající se práv eh, dětí a mládeže že mm, Naše politická eh, skupina podporuje eh, pozměňovací návrhy paní eh, Friesbeck z ALDE. To jsou pozměňovací návrhy, které my opravdu podporujeme, protože u takovýchto programů musíme dávat pozor na to, abychom jak si ještě více nerozšiřovali tu administrativní zátěž. A co se týče ještě těch pozměňovacích eh, návrhů paní Krýzbek, tak bych rád věděl, zdali spolu spravodajové eh, s těmito návrhy souhlasí. Co se týče školení a dalšího odborného vzdělávání soudců, v této souvislosti tady máme opravdu velmi mnoho pozměňovacích návrhů a některé ty pozměňovací návrhy hovoří o tom, že ta definice soudce by vlastně měla být eh, rozšířena ještě na další, vlastně na zaměstnance soudnictví soudnictví nebo na soudní zaměstnance. A já jsem se tady chtěla eh, zeptat, eh, jaký je váš názor, protože já vím, že probíhá jaksi velmi složitá debata o tom, eh, kdo bude mít právo školit, kdo ne. To si myslím, že je samozřejmě důležité, abychom se o tom eh, bavili, ale myslím si, že i, i jak v jiných výborech by se mělo, nebo i jin, na jiných platformách by se mělo hovořit o tom, kdo tedy bude mít to právo eh, soudce a soudní zaměstnance školit. Dále, pane předsedo, co se týče té záležitosti drog a drogové záleži- závislosti. Já jsem zjistil, že někteří uh, kolegové chtějí, abychom tady hovořili o tvrdých a měkkých drogách, abychom to nevše obecňovali. Nicméně si myslím, že to se trošičku týká jiného programu, ale eh, v podstatě to rozdělení na měkké a tvrdé drogy možná je docela jaksi legitimní otázkou, protože mimo jiné v Nizozemsku eh, se tento rozdíl mezi drogami opravdu eh, dělá. zástupce rady řekl, že v této souvislosti ještě nebylo přijato žádné rozhodnutí. Nicméně já si nemyslím, že je přijatelné v podstatě, aby tady vznikal nějaký konflikt mezi prevencí a ochranou veřejného zdraví, protože Eh, zástupce rady řekl, že to v podstatě nespadá do toho programu, ale ve chvíli, kdy si něco takového řekne, tak musí také říct, pod jaký program to spadá nebo kdo se eh, tím bude zabývat. Co se týče aktů v přenesené pravomoci, tak ano, Evropský parlament musí dávat eh, pozor, aby byla chráněna i jeho práva, ale nemůžeme tady neustále navyšovat administrativní zátěž. Takže myslím si, že návrh pana Berlingera byl eh, zcela oprávněný a to je z mé strany všechno, pane předsedo. Děkuji. We thank you for... Děkuji za vaše vyjádření, pane Van de Kampe, a zaznamenáváme, že zvláště důležitá bude ta doložka o finančních prostředcích, jak jste zcela jasně vyjádřil. Nyní paní seniora Romero López. Děkuji, pane předsedo. Já jsem bohužel nemohla přijít včas, nebo neměla jsem čas na to, abych předložila pozměňovací návrhy. Tento program je velmi zajímavý. A proto v tuto chvíli možná vyjádřím některé ze svých názorů, které by možná mohly tento program obohatit. V první řadě si myslím, že v tomto výboru jsme pracovali s balíčkem eh, procesních záruk. Také jsme se zabývali otázkou obětí a ochrany obětí, což vlastně v podstatě tady vytváří novou evropskou mapu v rámci soudnictví. A to by se také nějakým způsobem mělo odrazit v rozpočtu, protože my jsme v rámci toho balíčku procesních eh, záruk a v rámci toho vyjednávání o ochraně práv obětí v podstatě přijali něco, co musíme zaručit a musí se to také odrazit v tom víceletém finančním finančním eh, plánu. Dále, co se týče obchodu s drogami tak já souhlasím s tím, že tady jde o průřezové téma, téma, které se v podstatě odráží v mnohých oblastech, nebo je důležité nepouze pro oblast justice, je to eh, důležitá otázka jak pro sociální téma, tak, tak také pro otázky eh, jaksi eh, ochrany státu a v té souvislosti jsme také hovořili o, o ochraně obětí, ale když bychom chtěli hovořit o souvislosti, kterou toto téma má a s justicí, tak tady jde samozřejmě v první řadě o školení a odborná školení. Protože například v mé zemi se soudci nebo finanční experti vůbec eh, na tuto tematiku neškolí. A přitom bychom si měli velmi dobře uvědomovat, jaké dopady obchod s drogami má. A já si proto myslím, že finanční experti i státní zástupci by měli být školeni. Myslím si, že justice tady v této souvislosti hraje opravdu velmi důležitou roli, protože justice musí stíhat eh, zločince v této eh, oblasti. Také, ale je třeba podporovat eh, programy pro mediátory například, protože ve mé zemi v tuto chvíli vznikají mediační programy pro takzvané v uvozovkách menší nebo méně závaz, závažné zločince, aby nemuseli končit e, automaticky ve vězeních. A tyto programy tedy fungují samozřejmě v mnohých oblastech. Nefungují třeba v oblasti násilí vykonávaném eh, na mladých lidech a dětech, protože to je samozřejmě úplně jiné téma, ale právě eh, v oblasti drogové závislosti a drogového zločinu by to možná uplatnitelné bylo. Tak, takže se nad tím určitě musíme zamyslet, protože Tady musíme pomoci i lidem, kteří jsou na drogách eh, závislí. A uvědomme si tady opět tu souvislost s tím sociálním eh, zabezpečením. Ono to je jaksi úzce eh, souvislé. Takže já si já si myslím, že samozřejmě o tom musíme dál hovořit, i když možná v tuto chvíli to není ta nejlepší chvíle. Děkuji, paní Riesberg. Merci, président, mes chers collègues. Euh, Děkuji za slovo, milí kolegové, kolegyně. Velice stručně, samozřejmě tato zpráva a tato práce na této zprávě byla úžasná s oběma spoluzpravodaji a opětovně našem výboru LIBE můžeme říci, že si vážíme tu spolupráci s výborem, který se věnuje této záležitosti rovněž s námi, to znamená výbor Jury, který opravdu podpořil značným způsobem naše legislativní práci. To je nesmírně zajímavé a obohacuje to naši práci. Ráda bych poděkovala za spolupráci všem kolegům. Já si myslím, že všichni souhlasíme s tím, s tou jednou základní věcí. Chceme opravdu konečně co nejrychleji vytvořit tento prostor, justiční prostor spravedlnosti, bude to evropský systém přístup ke spravedlnosti, k soudům, který bude realisticky, efektivní, účinný. Čili architektura této zprávy, která nám byla předložena, i pozměňovací návrhy podle mě reagují na tento hlavní obecný cíl. Většina pozměňovacích návrhů jsme moje pracovní skupina, my jsme opravdu naklonění těmto návrhům a chceme pracovat společně na kompromisech. Podobně jako kolegové, ano, máme tam asi tak stovku pozměňovacích návrhů, ne, nejde o to, abychom poukázali na to, že naše instituce nefunguje správně. Ne, ne, ne, naopak jsme dynamickou institucí, máme obrovský zájem eh, o tuto oblast. Je to jeden z pilířů evropských, evropského práva. To znamená, toto jsou základní prvky, základní záležitosti pro naše občany. Přístup ke spravedlnosti, ti, kteří potřebují má mít tento přístup, ti, kteří by na to měli reagovat, ti, kteří prostě, řekněme, jsou obvíní a tak dále. Čili je zde mnoho pozměcí návrhů, které jde tímto směrem. Podle mě je to nesmírně pozitivní záležitost, poukazuje to na obrovský zájem Evropského parlamentu. Nechci se prodlužovat, ovšem ráda bych zúraznila tři věci nad rámec ještě těch všech připomínek, argumentů, které zde již padly a které zde zasněly i dneska, které, o kterých jsme hovořili i v, v průběhu přípravné práce, to znamená drogy a tak dále, jaký, zda to v našem textu nějakým způsobem rozdělíme, kategorizujeme a tak dále mý kolegové. Jistě já se nebudu mm, zúrazňovat záležitost finanční, ano, protože došlo k zredukování této oblasti. Víme, že to je mm, záležitost, která na všechny trápí. Ovšem budeme se snažit i tímto směrem jednotně, jednotným hlasem zachovat náš rozpočet. To je samozřejmě důležité. Tři konkrétní body. Já trvám na tom a já už v podstatě v rámci těch pozměňovacích návrhů naší skupiny, mm, tam je to, myslím, jasné, v podstatě chceme zdůraznit viditelnost, viditelnění tohoto programu, to je zásadní. Víte, že v tom předchozím období bylo mnoho aktivit, které v podstatě nebyly řešeny dostatečným způsobem. Možná, já nevím, v určitě geografických oblastech jsme měli pocit, že tam není dostatečný zájem o tyto projekty, produ, programy a tak dále. Není to proto, že by tam nebyli právníci. No není pravda, všem často naše texty jsou tak komplikované, že v podstatě ti, kteří by se mohli zúčastnit, jsou často, je to samozřejmě odradí. Čili podle mého názoru ta viditelnost, jednodušení, transparentnost, i těch jednotlivých požadavků. To je velice důležité v těch našich požadavcích, abychom nemuseli neustále měnit pravidla, neustále každý rok. Čili měnit něco, co se čte jednoduchým způsobem, co je jednoduché, co bude opravdu viditelné, přehledné, bude to nástroj, který budou moci využívat um, beneficienti. Další věc, tam myslím, s tím všichni souhlasíme, ovšem zatím to ještě nebylo přetaveno do praxe ve všech evropských částech. Všechny informace ohledně tohoto programu Spravedlnost musí být na internetu k dispozici a musí být opravdu pochopitelné pro všechny, čili mít takový nástroj i pro profesionály, jednoduché použití, rychlé, efektivní použití, čili tato jednoduchost tohoto programu, který například jsme viděli v, um, u stokholmského programu, toto zatím podle mého názoru není úplně zdůrazněno v této zprávě a to je záležitost konkrétní, velice důležitá, kterou bychom měli zdůraznit. Druhá věc, moje skupina, já osobně na tom rovněž trvám, to je konkrétní přístup, světský přístup ke zranitelným osobám, především k dětem. Já jsem předložila mnoho pozměňovacích návrhů, nejsou to samozřejmě žádné, žádná zdvojení jen proto, abych zúraznila nějaký aspekt, tak jsem to samozřejmě neopakovala. Ne, to vůbec ne. To jsou, to já se spolíhám na dobrou vůli našich spoluzpravodajů, kteří se budou snažit mezi těmito návrhy najít určitou syntézu, propojit je. Já samozřejmě budu se snaží do maximální konkrétnost těchto našich požadavků, specifického přístupu, které, který podle mého názoru by měl mít, bychom měli mít v tomto textu eh, vůči dětem. U jedné záležitosti bude asi problém v kompromisním návrhu přeshraniční spolupráce. Ta podle mého názoru by se měla těšit určité jinak dostatečným finančním prostředkům, zvláštnímu zacházení, protože já v podstatě v regionu, kde žijí, my ano, máme tři evropské státy a jeden neevropský stát, se kterým sousedíme. Všem já mám pocit, že v podstatě je to taková jakási laboratoř, možná bych mohla říci evropská spolupráce, výměna programu, výměna zkušeností, ochota ochota recipročně si poskytovat ehm, poznatky, to nejde pouze o oblast justice, ale celou Evropskou unii. Toto jsou tři body, na kterých nám velice záleží. Čekáme samozřejmě na odpověď, na reakci. Mm, ovšem té bychom skutečně měli být velice eh, striktní. Další pozměňovací návrhy. Ráda bych poděkovala zpravodajům za to, že nám pomohli, pokud jde o vícejazyčnost, jazyčnost posledním období. Bohužel často to, mm, se používaly ty texty pouze v angličtině. Ovšem mně se velice líbí právě ta různorodost, která je součástí naší smlouvy a v zprávě se to jasně se o tom hovoří, je to tam zakotveno. Toto jsou takové hlavní body, pane předsedo, i to, co nás čeká trošku do budoucna ještě na práci na této zprávě. Děkuji. Děkuji. Pani Rýzbek, prosím, milí kolegové, už se blíží 11. hodina, tak jenom, aby eh, jste věděli, že nás čeká další, další bod ještě na našem programu. Paní z Argentíny, máte slovo. Dank u voorzitter. Ik wil mijn bijdrage tot één onderwerp beperken. Děkuji, pane předsedo. Já bych se tady ráda obmezila na jedno téma, určitě vás nepřekvapím, protože tady jde o drogy a drogovou prevenci a o boj proti drogám. Mnoho mých pozměňovacích návrhů se právě týká těchto témat. A já jsem se nechala inspirovat tím, co říká komise v úvodním ustanovení 7. Ano, ano, drogy v podstatě už v tom programu máme a je třeba zaměřit se tedy hlavně na boj s nelegálním obchodem s drogami. Zelení ale s touto myšlenkou nesouhlasí. Nám jde hlavně o to, abychom tedy bojovali se zločinem, ale vždycky skončíme u té debaty drogy jako takové. Mohou Můžeme opravdu drogy zcela vymítit, nebo musíme pomáhat lidem, když do drogové závislosti spadnou. To znamená, tady vystává ta otázka, jak pomoci lidem, kteří jsou již závislí a kteří se své závislosti eh, nemohou zbavit. Protože i tito lidé jsou součástí eh, společnosti a jde tedy o otázku morálního charakteru. A eh, já si myslím, že tady komise se, komise se opravdu soustředí pouze na ten boj se zločinem a s tím my nesouhlasíme. A proto jsme, si, jsme se rozhodli, že my se budeme soustředit a budeme protěžovat jaksi právě to, tu, drogovou proven, tu drogovou prevenci a veřejné zdraví. Zazněla tu určitá výhrada, ale co se týče toho rozdílu mezi měkkými a tvrdými drogami, tak eh, s tím já nesouhlasím, i když ta debata už samozřejmě trvá velmi dlouho, protože spousta měkkých drog v podstatě vůbec měkkými eh, drogami nejsou. Ale samozřejmě jde tady také o tu otázku, zdali se opravdu kriminalizuje úplně vše, co není dobré pro eh, zdraví člověka, protože kriminalizuje se například požívání alkoholu, eh, nekriminalizuje. To znamená, že já si myslím, že když bychom chtěli opravdu eh, přistupovat takto ke všem závislostem, tak by to nebylo dobré. To znamená, že ve chvíli, kdy například lidé požívají drogy, eh, tak neznamená, že se automaticky stávají zločinci. A to si myslím, že je třeba zdůraznit. Děkuji paní Argentíny, pan De eh, Děkuji, pane předsedo. To, co řekla paní Sargentiny eh, k této politice, tak s tím já opravdu souhlasím. Pan Windekamp E, něco řekl a já bych ho v té souvislosti e, rád pozval do kina. V podstatě je to film, e, ve kterém hraje Nick Cave a je to film, který se také týká právě otázky drog a o tom zdali tedy všechno kriminalizovat či ne. Takže opravdu se jděte na ten film podívat. Kromě toho bych rád upozornil na to, nebo nás všechny varoval před tím, abychom eh, nespadli jaksi do té pasti neustále, neustále navyšujících se požadavků na vyšší finanční prostředky, protože samozřejmě eh, některé programy si vyžadují vyšší finanční prostředky, ale měli bychom se také naučit eh, šetřit. To znamená, že tam, kde bychom mohli ušetřit, tak tam bychom také šetřit měli. To znamená, že je třeba se opravdu soustředit soustředit na tu přidanou hodnotu, na ty programy a ty aktivity, kde ta přidaná hodnota je. A i v této souvislosti jsem předložil spoustu pozměňovacích návrhů, které mimo jiné se týkají ukazatelů, eh, prostřednictvím kterých můžeme měřit tuto evropskou eh, přidanou hodnotu. A jsou to v podstatě eh, i z části již ukazatele, které některé členské státy využívají. A proto je také důležité, aby soudci samozřejmě dále byli školeni v oblasti evropského práva, ale neříkám, že v této souvislosti musí eh, se, musí se to jak si eh, rozvíjet na úrovni Evropské unie, nebo jak si tím školitelem musí být Evropská unie nebo Brusel. Dále eh, co se týče jaksi jmenování nebo vyjmenovávání konkrétních školících organizací v takovémto druhu textu, to si myslím, že není úplně eh, dobrý nápad, protože tady v podstatě také jdeme proti určité eh, konkurenceschopnosti různých eh, institucí, například také co se týče právní, Evropské právní akademie. Já si myslím, že to není správné jmenování jmenovat eh, eh, vůbec nějaké konkrétní organizace, protože eh, tady v podstatě znevýhodňujeme ostatní instituce, které by mohly být školícími aktéry. Takže já jsem samozřejmě své pozměňovací návrhy předložil. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nyní pan Cvěvka za právní výbor. Pan Cvěvka. Děkuji. Pane předsedo, děkuji. Já vím, že není snadné mé jméno eh, vyslovit, ale vy jste to zvládl výborně. Já bych rád zareagoval na to, co jsme právě vyslechli. My jsme eh, ze široka debatovali v právním výboru otázky týkající se cílů programu Spravedlnost a stojí za to si tyto cíle připomenout. Ta debata je zajímavá, ale my zabíháme příliš do detailů, které se programem nepodaří vyřešit. To by vyžádalo jiná nařízení. Cílem programu Spravedlnost je vybudovat společnou oblast či společnou kulturu, jak to nazval Luigi Berlinger mnohokrát během našich zasedání. právní justiční kulturu, která by byla společná pro všechny členské státy. Za tímto cílem je třeba připravit a realizovat školicí programy. Bez toho to nejde. Nestačí pouze zveřejňovat dokumenty na internetu. Je potřeba je umět číst, umět je chápat, vykládat a provázat je s realitou. Takže neustále poukazování na přeshraniční programy, jakože jsou eh, důležitým prvkem budování společné právní kultury v Evropě, mm, to samo o sobě nestačí. Já se tedy dívám na ty pozměňovací návrhy a na rozdíl od pana De Jong se domnívám, že v úvodních ustanoveních by stálo za to uvést ty sítě a organizace, které jsou velmi zkušené, které provádějí školicí činnost v tom přeshraničním aranžmá již dlouho a tyto organizace rovněž představují záruku vysoké kvality školicí práce. Neklamme se, bez Evropské unie by toto nebylo možné. Není třeba předstírat, že něco se neděje, když se to děje. A když je něco kvalitní, tak stojí za to na to ukázat a jmenovat to jako cestu, která, kterou se můžeme vydat eh, při budování společné právní eh, kultury. Paní Movaj, předtím, než dostanou slovo zpravodajové. Děkuji. Kolegové, myslím, že je důležité, aby bez ohledu na to, jak odborná naše práce nad tímto dokumentem bude, nezapomínejme, že jde o skutečné lidi, skutečné kauzy a skutečné utrpení a bolest velice často. Proto také chci hovořit o kauze, která šokuje Maďarsko a já bych ráda navázala tímto příkladem na eh, tuto eh, debaty. Eh, jedná se o osobu, která zabila dvě maďarské děti, dvou a pětileté, při automobilové nehodě. Šlo o velice nezodpovědné řízení tato osoba eh, se na kauci dostala eh, do Irska. Ten člověk byl odsouzen na tři roky eh, v Maďarsku a, ta, a Irsko neprovedlo tento trest ani jej nevydalo do Maďarska. A dvě, dva závěry, ke kterým chce, chci na základě této kauzy dobrat. Za prvé, Myslím, že by měla vzniknout skupina výzkumníků či analytiků, kteří se zaměří na případy soudní spolupráce, budou to dělat pravidelně a dospějí také na tomto základě k závěrům. A za druhé, význam, a to mi v tomto dokumentu chybí, jde o význam toho, aby oběti měly eh, přístup eh, ke spravedlnosti a to i přeshraničně. Co se stalo zde? Eh, rodiče obětí těch dvou, toho dvou a pětiletého dítěte chtěli se účastnit toho extradičního řízení v Irsku, chtěli dojet k soudu, chtěli sledovat tu kauzu a Eh, poslali dopis eh, irskému soudu a nedostali ani odpověď. Vůbec nebyli vzati v úvahu jako eventuální strana eh, v tomto řízení. Podobně irský velvyslanec nikdy nezareagoval na dopis těchto rodičů. Takže zájem obětí v přeshraniční působnosti vůbec nebyl vzat v úvahu. Eh, v této konkrétní kauze. A tím dospívám k závěru, že v tomto případě zájem obětí, jejich přístup ke spravedlnosti, jejich možnost účastnit se řízení přes přeshraniční eh, oblasti eh, by v tomto materiálu měl být akcentován. Jedná se o selhání soudní spolupráce, protože v tomto případě se spravedlnosti nedostalo. Eh, zadost eh, trest eh, zločin nebyl následován trestem a to je šokující v kontextu Evropské unie. Tuto kauzu by stálo za to analyzovat, proskoumat a dospět na základě ní k závěrům. My se ovšem nevzdáváme, my stále o spravedlnost bojujeme a já bych ráda požádala o pomoc všechny z vás, abychom se spravedlnosti dobrali. Děkuji paní Movaj a nyní mají slovo zpravodajové, abychom zhodnotili kvalitu, eh, kvalitu závěru. Nejprve pan Berlingwer. Grazie, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že samozřejmě máme velmi málo času, tudíž velmi obecně. Ta dnešní rozprava, stejně jako ty předcházející rozpravy i v souvislosti s odsouhlasením nařízení a samozřejmě i s hledem na článek 51, Víme, že je třeba opravdu využívat tyto příležitosti, které se nám naskytnou, když se setkají naše oba výbory. To znamená, že musíme samozřejmě udělat všechno pro to, aby i v tomto kontextu ekonomické krize nikdo nezapomínal na otázky práva a spravedlnosti. Musíme si uvědomit, že integrační proces v Evropě nebo jednou základní eh, částí tohoto integračního procesu je také společná spravedlnost, společná justice. Protože každý den dochází k obhajobě nebo snahám obhájit práva občanů. Eh, občané se obracejí na justici, když hledají spravedlnost. To znamená, že to není pouze otázka demokracie, je to také otázka společného růstu který, o kterém se neustále hovoří. Je to takový evropský slogan, to znamená, že jde v podstatě o soužití všech občanů Evropě a můžu říci, že v této souvislosti je tento program nebo tento návrh důkazem toho, že my na tyto důležité právní aspekty a aspekty spravedlnosti nezapomínáme. Chci říct jednu věc, nebo zdůraznit jednu věc, a hovořila o tom i komise. Eh, pokud to budeme přehánět a budeme podporovat jaksi opravdu eh, to, aby do tohoto programu bylo začleněno a zapracováno úplně všechno, tak vlastně půjdeme proti té zásadě zjednodušení. A tady je třeba zdůraznit eh, kvalifikovanost eh, našich eh, právníků a ne pouze politiků. To znamená, že tento program má opravdu velmi vysoké ambiciozní cíle, ale musíme si uvědomit, že ten konečný text, na kterém se shodneme, musí být také proveditelný, protože velmi často je velmi těžké provést to, co je napsáno v textu ve chvíli, kdy ten text je opravdu velmi rozsáhlý. Já bych ještě jednou rád poděkoval Eh, za skvělou spolupráci a jsem si jistý, že, ve, že pokud tato spolupráce mezi spoluspravodaji a e, ve spolupráci se všemi s vám, vámi se nám podaří vypracovat dobrý text, který bude obsahovat velmi konkrétní požadavky, ale nebude příliš obšíny, nebude příliš náročný. E, ještě pár konkrétních poznámek. Co se týče jaksi zneužívání obětí. Ano, toto je otázka, eh, kterou se zabýváme v tomto programu a vychází to i z nedávného rozhodnutí Evropského parlamentu, které se týkalo ochrany obětí. Toto rozhodnutí už se stalo skutečností. V právní tradici eh, se na oběti velmi často zapomínalo v minulosti. To znamená, že součástí té právní tradice byla samozřejmě eh, ochrana všech procesních eh, záruk. Šlo v podstatě hlavně o ochranu obžalovaného, ale myslím si, že ve chvíli, kdy hovoříme o těch přeshraničních aktivitách a ochraně obětí, tak to je aspekt, na který už nikdy nesmíme zapomenout a musíme eh, je chránit eh, za jakých jakýchkoliv eh, podmínek, co se týče těch příjemců nebo nepříjemců. Na to nesmíme zapomínat, protože i tady je velmi důležité to, abychom zajistili, že budeme v situaci, ve které budeme moci vytvářet normy a pravidla, která budou zcela jasná, jednoznačná a která povedou k vyváženosti těch právních norem. A skončím eh, otázkou školení a odborným vzděláváním. My se touto otázkou zabýváme v jednom bodě. Jde tedy tady o odborné vzdělávání těch, kteří jsou součástí justice, to znamená soudci, soudní zaměstnanci, tak my jsme měli takové, takový pocit, že vlastně nebyli dostatečně eh, zdůrazňováni. Eh, nicméně, myslím si, že právě to byl Evropský parlament, který toto téma v posledních letech eh, zdůrazňo, zdůrazňoval. Hovořili jsme také o tom, že nejde o to všechno to centralizovat a ani, ne na, ani, ani na národní úrovni to není dobré. Nejde o centralizaci. Ten problém spočívá v něčem jiném, protože odborné vzdělávání v podstatě musí počítat také s aktivní spoluprácí těch lidí, které chceme školit, těch lidí, kteří musí získat tuto kvalifikaci, protože eh, právě oni se musí neustále eh, nově a opakovaně kvalifikovat. A i z tohoto důvodu jsme se rozhodli eh, to zapracovat do toho bodu. Ano, děkuji. A teď ještě pan Klejs, aby zav, um, ukončil tuto debatu. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Já bych rád vysvětlil jednu věc. Já jsem si vůbec nechtěl stěžovat na počet pozměňovacích návrhů. Já jsem prostě se vyjádřil k tomu, že těch pozměňovacích návrhů je mnoho. Nestěžoval jsem si na to. Kolegové přišli s řadou eh, otázek, nechci se vyjádřit ke všem z nich, pouze ke třem. Nejprve velikost rozpočtu ta finanční obálka. My eh, budeme muset velice pečlivě kontrolovat rozpočet, co se týče těch jeho jednotlivých částí, víceletého vydávání finančních prostředků a tak dále. Nehovořme o tom, jestli ten rozpočet eh, se má zvýšit nebo snížit. Eh, je, jsou to 472 tisíc euro do, myslím, že roku 2020. Toho bychom se měli držet. Za druhé, co se týče těch rovných příležitostí, to je zásada, eh, ke které se přikláním, když eh, pan De Jong eh, říká, že by stálo za to se zabývat i jinými orgány a že tady by tady vznikl, vznikla představa, že dojde k upřednostňování určitých orgánů či institucí, organizací, a že tady budou organizace a orgány, které si budou přát být uvedeny na tom seznamu a jiné nebudou. Já chci pouze říci to, že eh, organizace existují různé, ale myslím, že pro ilustraci by bylo možné zapracovat eh, ty, eh, které zde byly uvedeny. Jsou tady na to dva odlišné názory a já jsem eh, velice pro eh, pozměňovací návrhy podané paní Griesbeck, eh, která chce zajistit, aby šlo o viditelný projekt, který bude přístupný, který bude pro lidi naprosto jasný a srozumitelný, tak, aby byl plně akceptován jako dostupný nástroj. A děkuji také panu Barlingverovi za jeho eh, poznámky. Děkuji všem poslancům, kteří se účastnili této debaty a teď tedy můžeme přejít k následujícímu bodu na našem pořadu jednání, což je bod 5. My eh, teď máme eh, půl hodiny na tento bod a prosím, respektujme to, protože v 11.10 začne hlasování, takže nás zde bude stále více, takže na to nezapomínejme a snažme se maximálně tento bod skutečně prodebatovat během 30 minut a ne víc. Nám jde tedy o zvážení pozměňovacích návrhů eh, k programu práv a eh, práv občanů. Eh, máme 140 pozměňovacích návrhů, zpravodajkou je paní Kinga Gantz a ještě 45 pozměňovacích návrhů v návrhu zprávy, takže celkem 185 pozměňovacích návrhů. Chci vám připomenout, že jsme tady podle pravidla jednacího řádu číslo 50, což znamená, že na tomto dokumentu také spolupracujeme s výbory pro zaměstnanost a výbor pro ženy, i když náš výbor práci vede. Možná, že se bude chtít vyjádřit i e, komise a rada. Jestli to tak bude, prosím o stručnost a Eh, vítáme také zpravodaje eh, ekonomického sociálního výboru, hospodářského sociálního výboru pana Bolanta, který pokud vím je zde. Děkuji, že jste přišel. Nejprve tedy dám slovo zpravodajce a potom eh, otevřu debatu. Paní Gans. děkuji vám. Vy jste se v úvodu uh, zmínil o tom, že je tam 140 uh, eh, pozměňovacích návrhů a vzhledem k tomu, že sdílíme odpovědnost v rámci některých článků, je také důležité vzít v úvahu návrhy ve výboru FAM a zaměstnanost. Těch bylo celkem 51 ve výboru pro zaměstnanost a více než 100 ve výboru pro ženy. Několik slov k harmonogramu. Výbor pro ženy AM se bude hlasovat dnes a zítra a ve výboru pro zaměstnanost 9. října. Ale Myslím, že můžeme hned začít pracovat na kompromisních návrzích, protože budeme pracovat pod tlakem. Bude potřeba ve všech výborech hlasovat 26. října. Takže by bylo dobré začít pracovat na kompromisních návrzích a máme naplánované předběžné setkání s komisí, eh, kde připravíme oficiální vyjednávání a zjistíme vzájemná stanoviska a postoje. Já bych se ráda s vámi podělila o ty problematičtější body a nebo na ty otázky, které asi povedou k debatě. Řada pozměňovacích návrhů se týkala tématu diskriminace a boje s diskriminací a používali různý, různé znění. Některé využívali znění z charty, některé za, zakládající smlouvy. Myslím, že by bylo dobře se shodnout na znění, které bude vycházet z jednoho či druhého pramene, abychom měli silnější vyjednávací pozici s radou to bude asi jedna z otázek, která padne během našeho vyjednávání s radou. Potom další otázka, a to je otázka jazyků. Na jedné straně řada pozměňovacích návrhů se tomu věnuje a říká, že by bylo dobré, aby veřejné zakázky byly oznamovány ve všech evropských eh, jazycích. Na druhou stranu toto proces pomaluje. Stálo by za to shodnout se na nejefektivnějším způsobu, který zpřístupní také veřejné zakázky nevládním organizacím a i na, na druhé straně příjemcům těchto eh, finančních prostředků. Dalším sporným bodem tohoto návrhu je, jsou akty přinesené pravomoci eh, nebo, nebo prováděcí akty. To je totež, jako eh, jsme o tom hovořili v programu pro spravedlnosti pro spravedlnost. Na jedné straně by bylo dobré mít silný vliv na roční eh, pracovní programy, na druhou stranu eh, důsledkem bude zpomalení práce, ale myslím, že je důležité mít věc pod kontrolou, takže o tom budeme diskutovat ještě znovu. V rámci programu Spravedlnost jsem se také zmínila o tom, že řada pozměňovacích eh, návrhů zmiňuje jako příjemce konkrétní organizace zase znovu o tom budeme muset debatovat, jestli se k tomuto přiklonit. My zastáváme stanovisko neuvádět konkrétní názvy organizací. Ve výboru pro zaměstnanost eh, je zpravodajem spravodajkou Jean Lambert a ona je členkou i tohoto výboru. Jsem si jistá, že naše spolupráce bude dobrá. Totež ve výboru pro ženy, kde zpravodajkou je Zegila Bastos. My také jsme zvyklé spolu často pracovat, takže naše spolupráce jistě bude velice hladká a dobrá. Děkuji všem, kteří eh, podali pozměňovací návrhy i stínovým zpravodajům. Konzultovali jsme i s občanskými organizacemi a díky těmto konzultacím také vzešel návrh změnit název celého programu tak, aby tam byla připojena rovnost jako důležitý aspekt tohoto celého podujetí. A co se týče eh, programu práv, eh, práv a občanství, eh, jde o to, aby příjemci tohoto programu nebyli pouze občané Evropské unie, ale všichni, kteří zde mají pobyt, to znamená rezidenti. To je také důležitý aspekt a myslím, že ehm, v tom směru dosáhneme schody. Děkuji vám všem za pomoc a jistě bude zpráva ve výsledku dobrá. Děkuji. No, Děkujeme, paní Gans. Nyní dvě minutky ještě ostatní instituce, pokud chcete, navrhuji nejprve komisi a poté komis a poté po komisi council. Paní Mišo? Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že zpravodajka to zhrnula tak dobře, všechny ty pozměňovací návrhy, které jsme zde viděli. Já osobně se domnívám, že to jsou přesně ty body, o kterých bychom se ještě měli trochu pobavit, ty, o kterých hovořila paní zpravodajka. My samozřejmě vycházíme ze smlouvy, my se neomezujeme v tomto návrhu pouze na EU občany, společné záležitosti, horizontální záležitosti musí být vyřešeny na horizontální úrovni. A je jiná věc, která podle mého názoru je zásadou tohoto programu je podporovat a chránit práva osob. S tímto hlavním cílem si myslím, na to nesmíme zapomínat a určitě najdeme řešení, aby se to přetavilo do konečného řešení a konečného textu. Děkujeme za stručnost, říká pan předseda. A nyní za rádu poprosíme kolegu rovněž velice stručně. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, máme zde z 8.6. všeobecný částečný přístup mm, k prvnímu návrhu komise. V tomto našem částečném přístupu se hovoří rovněž o rovnosti, to znamená práva, rovnost a občanství, tak to jsme rozšířili ten název. Dále zde máme aktivity, které se týkají evropské přidané hodnoty, přeshraniční spolupráce, přeshraniční dopad a příspěvky k přípravě a k šíření osvědčené praxe. Pokud jde o specifické cíle, zahrnuli jsme do toho i prevenci a boj proti násilí pro, páchané na dětech a ženách. Dále jsou to oběti z rizikových skupin propojuje stávající program s eh, programy financovanými v rámci programu pro spotřebitele a minimální procento výloh v této oblasti ročně je na, stanoveno na úrovni 65 minimálně. V rámci specifických cílů rovněž podporujeme rovnost mezi muži, ženami, a podporujeme genderový mainstreaming. Pokud jde o různé orgány, instituce, podobně jako v programu pro spravedlnost, snažíme se o propojení um, s neziskovými organizacemi a ukazatele, podobně jako v programu pro spravedlnost rada definuje konkrétní kritéria, která musíme vzít v potaz při monitoringu a hodnocení tohoto programu. Kyperské předsednictví by chtělo pokračovat na technických setkáních s Evropským parlamentem s cílem harmonizovat pozměňovací návrhy Evropského parlamentu v rámci našeho všeobecného částečného přístupu. Děkujeme. Pan Beulent za sociální a hospodářský výbor, chcete stručně dvě minutky k tomu? Eh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za možnost navštívit váš výbor a vyslechnout si diskusi u tohoto velice důležitého programu. Z našeho pohledu, i když jsme se trochu obávali ohledně toho propojení těch dvou programů, báli jsme se, že by to trochu rozměnilo dopad tohoto stanoviska. na základě schůzek s Evropskou komisí, diskuzí v rámci našeho výboru jsme mm, připravili podle našeho názoru kvalitní stanovisko. Jsem nesmírně vděčný za spolupráci s vaší paní zpravodajkou, ostatních členů Evropského parlamentu, poslanců. To si myslím, že jsme díky tomu přišli s takým velice jasným signálem v následujících sedmi letech v průběhu tohoto programu, totiž práva občanů by měla být prioritou ve všech našich programech, v naší práci a především pokud jde o dopad na ženy, na rizikové skupiny. Tato legislativa podporuje práva těchto lidí, pod... je to opravdu velice jasný text, ehm, byly tam totiž určité návrhy na změny, které by rozmělnily eh, práva ochranu žen a mm, skupin, které pracují v této oblasti, bojují za práva žen, čili k tomu nedošlo, to jsem, proto jsem nesmírně ráda. Ještě jednou děkuji za možnost navštívit vás, poděkovat všem poslancům, kteří nám pomohli při přípravě našeho stanoviska. Budeme-li moci jakýmkoliv způsobem pomoci při podpoře tohoto programu, tak samozřejmě nesmírně rádi. Děkujeme, pan, říká pan předseda. A nyní diskuze. Prosím, nezapomínejte, že nám máme omezený čas. Stínovi zpravodajové by mohli nastoupit jako první, paní Angelili, Wikstrom, Lambert, Ferrero, Ropes. Paní Angelili, chcete dvě minuty? Opravdu to by nám pomohlo, protože v 11 nás čeká hlasování. Grazie, presidente. E, ringrazio ovviamente l'onorevole. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat paní Gönz za její práci. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, ale myslím si, že všechny sdílí takovou společnou linku. Jde v podstatě o posílení a podporu té myšlenky nediskriminace. Což je v podstatě myšlenka, která musí být ještě rozšířena a konsolidována a to, co nejvíce v rámci tohoto programu. A to samozřejmě vždy s ohledem na skupiny těch nejvíce zranitelných. To znamená skupiny, které potřebují opravdu zásadní ochranu. Mám tím na mysli ženy, nezletilé a obecně všechny rizikové skupiny, včetně starších lidí nebo lidí s postižením. My jsme několikrát opakovali, jak je důležité zaručit, aby tady byly také zohledňovány genderové aspekty. Hodně jsme se odkazovali také na ty pozitivní dopady programu DAFNE. A také jsme několikrát zdůrazňovali, že je důležité podpořit tento program i v souvislosti s bojem proti domácímu násilí. A dostávám se už ke konci a chci ještě hovořit o nezletilých. Konkrétně teď jaksi případ, když jsou nezletilí opouštěni, anebo když jsou unášeni, nebo v podstatě jakékoliv jiné zneužívání nezletilých. Myslím si, že je velmi důležité, aby součástí tohoto programu byly opravdu všechny evropské sítě, všechny evropské organizace, které s tímto problémem bojují. Děkuji. Mrs. Vikram. Děkujeme, paní Vikram. Ano, Cecílie. Teď eh, máš slovo. Já se hrozně omlouvám, pane předsedo. Tady probíhala nesmírně intenzivní, eh, zajímavá diskuze bilaterálně. No, navrhovala bych jiným kolegům, aby to někdy tak to řešili. Občas to funguje. Já jsem stěnou zpravodajkou za ALDE, ráda bych poděkovala zpravodajce za opravdu skvělou práci, jako vždycky a především za její opravdu velice otevřený přístup, um, velkorysý přístup. To vždycky pomáhá, ta práce je tím zajímavější. Návrh komise je založený na stávajících finančních programech. Jistě se zde může udělat ještě hodně užitečného, ovšem je zásadní, aby všechny zúčastněné strany získali dostatečnou pozornost, aby jim byla věnována pozornost. Já jsem proto předložila několik pozměňovacích návrhů. Obavy mám především v obla- ohledně rovnosti, tam se obávám, že jelikož došlo k spojení těch programů, tak tomu nebude věnována dostatečná pozornost. Ale to článek 4, kde hovoří komise o specifických cílech, tam podle mě to je příliš dlouhý seznam, je tam riziko toho, že se budou překrývat, vytlačovat a tak dále. To si myslím, že bychom měli řešit samostatně, abychom to ještě objasnili, aby to každý ten cíl měl dostatečnou pozornost, a mm, abychom dosáhli stanoveného cíle. Dále, pokud jde o xenofobii, rovněž by to mělo být si našimi cíly, protože xenofobie to je obrovský problém pro mnoho našich členských států. Viděli jsme mm, hrozné příklady toho, k čemu xenofobie může vést a zároveň je to hrozba útok na naše evropské hodnoty, proto je důležité, abychom tuto problematiku zúraznili. Další věc je podpora, chránit, eh, monitorovat eh, i práva lidí s postižením. Toto je věc, která měla být vždycky zahrnuta do našich textů. Ovšem, myslím si, že nikdy není pozdě na to, abychom zdůraznili svízelnou situaci těchto osob. Dále je to boj proti diskriminaci na základě pohlaví, ovšem zároveň je to diskriminace, která Um, vyplývá i z určité identifikace se, se svým eh, se s, um, svým pohlavím. Dále je to práce nevládních a jiných organizací, kterou bychom měli podporovat v tomto ohledu. Měli bychom vždycky napomáhat těmto aktivitám, protože v členských státech není, alespoň v některých z našich členských států není jednoduché být nevládní organizací. Tato zpráva ovšem nebude mít dopad, dostatečný dopad, pokud nebudeme k dispozici dostatečné finanční prostředky pro implementaci těchto projektů, proto bychom měli zajistit dostatečné financování programu. Celkově mám pocit, že linie, kterou zaujala paní zpravodajka, je velice dobrá. Já za naši skupinu ji podporuji a mm, myslím si, že Ehm, některé body pozměňovací návrhu ještě budeme mít možnost prodiskutovat se stínovými zpravodají. Nesmíme zapomínat všem na to, že chceme zajistit, a to je hlavní cíl, přidanou hodnotu, evropskou hodnotu i touto zprávu. Děkujeme. Paní Lambert, dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala Kinga Gaines za úžasnou spolupráci. Rovněž ona hovořila o tom, že i ve výboru EMPL se věnujeme této problematice. Snažili jsme se určité synergie mezi našimi dvěma výbory, tak abychom zajistili stejný směr. Osobně si myslím, že ta možnost změny názvu, proč ne, to je něco, co všichni vždycky vítáme, to v podstatě lépe odráží to, co je součástí našeho programu. A pokud je o ochranu dát, to je jedna z věcí, které z, z, kterou tento program bude pokrývat. Určitě najdeme dobrý kompromisní návrh mezi těmi, kteří jsme předložili pozměňovací návrhy v tomto ohledu. V podstatě mohu zopakovat to, co bylo řečeno i ze strany ostatních stínových zpravodajů. Mám zde otázku, pokud jde o práva spotřebitelská, jakým způsobem to zapadne do tohoto celkového balíčku, protože pro mnoho z nás to v podstatě, když se podíváme na, na, na práva, spotřebitelská práva, určité problémy v této oblasti, tak ta situace je v různých zemích eh, různorodá, například i s ohledem na program DAFNE. Čili to je jedna z věcí, kde bych ještě ráda poprosila o vysvětlení, jak na to reagovat. Děkujeme, paní Romero, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla trošičku pohovořit o filozofii tohoto programu. Protože samozřejmě všichni hovoří o zjednodušení, ale v tomto kontextu nesmíme zapomínat na naše priority. To znamená, že tento program hodně hovoří o prevenci, prevenci drogové závislosti. Ale já si myslím, že Tady bychom se spíše měli zaměřit na otázky násilí. Tady jde v podstatě o priority, protože tady nemáme ani příklady z minulosti. My jsme teď v podstatě hovořili o důležitosti boje proti násilí na ženách. A proč? Protože je to násilí, které je posti které postihují všechny státy. Zatímco ve chvíli, kdy hovoříme o boji proti drogové závislosti, tak je to téma, ke kterému ještě všechny členské státy nevyjádřily zcela jasný postoj a proto si myslím, že není dobré hovořit v tomto programu o drogové závislosti. Měli bychom hovořit o jiných otázkách, protože pokud to opravdu bude součástí tohoto programu, tak vlastně ve chvíli, kdybychom si když bychom si srovnali ty prostředky, které jsou vynakládány na represe a na prostředky, které jsou v podstatě vynakládány na boj proti násilí na ženách, no tak tady vidíme zcela jasnou nevyváženost, protože Samozřejmě my o těch eh, různých programech eh, budeme hovořit eh, i nadále, ale je pravda, že program DAFNE má pouze 1% jaksi jedno procento těch prostředků celého toho balíčku. Děkuji, paní Romero. A nyní ještě paní Gons závěrečné slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za všechny připomínky. V podstatě zde zazněly ta hlavní dilemata, obavy, ohledně programu. My jsme akceptovali na jedné straně ten koncept toho, že v podstatě je to program, který vychází ze tří předchozích programů, což je víceméně v pořádku. Ovšem představuje to i ten největší problém na naší straně, to znamená, kolik cílů bychom mohli pokryt s našimi stroji, které mám k dispozici. Hovoříme hodně o Evropě, Evropě občanů, ovšem, jakmile do toho zahrneme finanční zdroje, tak najednou toho tam moc nemáme. Když to srovnáme s tím předchozím rozpočtem u těch tří předchozích programů a posledním programem, tak je jasné, že finanční zdroje byly seškrtány. Čili tady ještě proběhne rozprava, jak dosáhnout kompromisu v této oblasti, cíle, nemít jich příliš, které bychom nemohli pokryt finančními zdroji, ale zároveň nevyškrtnout nic, co je nesmírně důležité pro nás, jak tomu bylo u DAFNE programu v minulosti, čili řekněme nové politiky, které pokrývá náš výbor a tak dále. Toto bude asi největší dilema, zde se budeme muset domluvit, dohodnout na něčem konkrétním před dopracováním práce v této oblasti. Ano, jedna věc, jinak se vším souhlasím, je paní Lambers, um, ochrana spotřebitele, spotřebitelská práva. Je zde ještě fond, který pokrývá jiné aspekty ochrany spotřebitele. Asi bychom měli přijít s něčím, co bude akceptovatelné, něco, co bude vyhovovat tomuto konkrétnímu programu, aby jsme zde nezaměňovali různé programy Čili ještě jednou na závěr děkuji za pomoc všech, za příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru. Schůzky byly velice dobré a samozřejmě další spolupráci můžeme naplánovat. Děkuji. Děkujeme, paní Gons. A teď se dostáváme ke stanovení data orientačního hlasování. To bude 26. listopadu letos. A to znamená, že teď bude, <clears throat> se budeme další půl hodiny věnovat následujícímu hlasu, protože, eh, eh bodu, protože v 11.10 budeme hlasovat. Budeme hovořit o zřízení programu Evropa pro občany v letech 2014 až 2020. Jako zpravodaj jako kolega Čaba Sogor. A projednáme návrh jeho stanoviska a stanovíme si lhuty pro předložení pozměňovacích návrhů. Nejprve dám slovo panu Sogorovi a potom proběhne debata. Připomínám ale, že abychom stihli harmonogram stanovený odpovědným výborem pro kulturu, tak eh, lhůta pro podání pozměňovacích návrhů eh, byla stanovena eh, kratší, než co jsme čekali. Nejprve tedy bude mít slovo zpravodaj a potom proběhne debata. Děkuji, pane předsedo. My máme velice přísný časový harmonogram a výbor pro kulturu také nemohl e, nalézt schodu e, s radou, co se týče právního základu, protože Evropský parlament na žádost výboru pro kulturu přišlo ze stanovisko, že ten program má dva cíle. Za prvé e, připomenutí historie Evropské unie a druhým cílem je povzbuzení občanské participace na unijní úrovni ani jeden z těchto cílů není vzájemně sobě podřízen. Právní služba Evropského parlamentu přišla tedy se závěrem, že je zapotřebí dvojí právní základ pro přijetí tohoto návrhu. Stanovisko právní služby Rady se liší od stanoviska eh, Evropského parlamentu ve dvou bodech. Eh, za prvé, je na zákonodárci rozhodnout, jestli dva cíle stojí za to eh, považovat za rovnocené a nebo jestli eh, ten cíl vzpomenutí eh, bude podřazen cíly občanské účasti. A potom také kombinace článku 352 a 167 jak to s těmito články bude vypadat, jestli je to možné. Eh, v Evropském parlamentu jsou tyto dva postupy kompatibilní. Toto stanovisko vlastně eh, více méně navrhuje jakousi dělící čáru mezi minulostí a přítomností a Eh, program by tedy měl navrhnout, že Evropské společenství eh, řízené společným duchem a maximum eh, občanů by mělo být pro tohoto ducha a to by mělo vést ke spolupráci. A evropský duch a tento pojem, který by se měl dostat do tohoto programu, by měl vést ke snazší implementaci projektů různých na nich se budou podílet různí lidé, budou to eh, projekty mezinárodního partnerství a další. Kdyby nebyly fyzické eh, hranice a sdíleli bychom eh, vzájemný prostor, tak by bychom byli otevřenější vůči tomu, že se budeme vzájemně lépe akceptovat a mohli bychom lépe navázat na více než 50 letou úspěšnou vzájemnou historii. Máme 229 milionů euro na tento projekt. A jak jste řekl, ta lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 26.9. Děkuji. A nyní máme prostor pro diskusy. Kdo se hlásí o slovo? Viděl jsem paní Jaroku. Děkuji. Já bych návrh komise, aby se Romové eh, dostali eh, jako priorita mezi cíle eh, tohoto programu je pro tento výbor velice slibný. My bojujeme za strategii Evropa pro Romy, Romy, Romové pro Evropu. My se domníváme, že e, občané, kteří e, mají e, obtížnou ekonomickou situaci v Evropě, že je pro ně obtížné uplatňovat a vykonávat svá práva, co se týče evropského občanství. Takže já bych ráda tímto také přispěla k textu. Je důležité poukázat v textu na to, že je potřeba zasahovat právě vůči Eh, těmto eh, postiženým skupinám a malým lokálním regionům, kde duch evropanství je stále ještě pouze hudbou budoucnosti. A z mého hlediska to jsou právě ty regiony, kde je potřeba zasahovat primárně. Děkuji. Děkuji. Paní Gonc, vaše stínová zpravodajka, děkuji. K té poznámce eh, k právnímu základu. Já znám tu debatu a doufám, že bude, ta duální, že bude ten duální právní základ, tak jak program předpokládá. To je jedna z klíčových otázek. Já nechápu, proč my hovoříme o Evropě občanů, když jde o programy a financování a tak dále, které jsou navázány na občanství a tak dále. A pak máme závažné problémy, chceme-li zastupovat zájmy občanů. Takže vám přeji mnoho štěstí v tomto boji. Doufám, že jej zvítězíme. Tento program patří skutečně podle mě k nejdůležitějším. My si stěžujeme na euroskepticismus, na malou účast ve volbách, na nízkou podporu eh, Evropské unie a jejich záležitostí v členských státech a proto je velice důležité mít takto silný program jehož součástí budou e, i Romové a ti, kteří neznají tolik svá práva, ani třeba své výhody a význam, který hraje Evropská unie v jejich každodenních životech, jaký dopad na ně má Evropské, Evropská unie. Takže skutečně věřím, že se nám podaří společně vybojovat tento program tak, aby vyšel skutečně posílen. Děkuji. Děkuji, nyní seniora Romero. Děkuji, pane předsedo. Tento program je samozřejmě důležitý, i když bohužel ta situace, ve které se dnes nacházíme, jak o tom také hovořila kolegyně, je opravdu velmi složitá. To znamená, že vůbec nevíme, zda tento program dosáhne svých žených cílů. Protože tento program samozřejmě musí být efektivní, i když těch prostředků je velmi málo. Nicméně ten program ale musí být smysluplný. Nesmíme zapomínat na historickou paměť, protože účast a občanská participace by měla být podpořena a má také tradici. A já jsem chtěla zdůraznit ještě jednu věc. Právě tato věc je ještě důležité, důležitější pro všechny menšiny, ne pouze pro Romy, ale třeba i pro všechny přistěhovalecké menšiny, protože vidíme, že se naše společnost zásadně mění a je proto velmi důležité, aby všichni přistěhovalci věděli, co to znamená být evropským občanem a proto musíme důležitost a roli menšin zdůrazňovat a právě v tomto programu. To znamená, že je důležité, abychom do všech procesů zahrnuli i tyto skupiny. Tento program je tedy opravdu velmi důležitý, má velmi velkou budoucnost a my ho musíme podporovat. Děkuji paní Romero, paní McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Mě znepokojuje celá ta myšlenka tohoto programu, hlavně kvůli tomu, že navrhujeme vynaložit 229 milionů liber na zvýšení integrace. Já si myslím, že my jsme unii členských států a vůbec nejsem ráda, že se tady snažíme propagovat eh, propojenější unii. Já vím, že komisař eh, Barroso stojí o federální Evropu. Eh, mým zájmem toto není a já se obávám, že toto směřuje spíše, než, spíše k propagandě než k informacím. To není jenom o eh, podpoře hlasování, což je samozřejmě důležité ve všech volbách, ale my tady zacházíme mnohem dále a já si myslím, že tímto způsobem bychom neměli vynakládat peníze daných poplatníků. Dobře, paní McIntyre a nyní pan Sogor, aby pronesl několik slov závěrem. A seznámil nás se lhůtou pro pozměňovací návrhy. Děkuji. Jenom v odpovědi eh, na poznámku paní McIntyre. Když se podíváte na článku Tři struktura parlamentu v podpoře této akce. Tam eh, se nedočtete nic o úsilí pana Barosa o federalizaci. Tento projekt je rozepsán na sedm eh, let na schůzky občanů a mnozí evropští občané se mohou setkávat a mohou hovořit a mohou sdílet své kulturní hodnoty a myšlenky o tom, o nějakém spolužití, takže si nemyslím, že eh, jde o eh, vyhazování peněz na federalizaci Evropské unie. A za druhé, my doufáme, že výbor pro kulturu se dokáže dohodnout s radou na téma eh, právního základy, základu ve prospěch evropského ducha. Děkuji. A tím, jak jsme řekli hned z počátku, máme lhůtu pro pozměňovací návrhy, to je 26. září a to je všechno k tomuto bodu na pořadu jednání. A nyní tady eh, přistupujeme k hlasování. Budeme hlasovat o čtyřech bodech a začneme od 11.10. Neboli vzhledem k tomu, že nám Zbývají, eh, zbývá eh, asi 20 minut, tak eh, si dáme přestávku, takže ti, kteří se rozhodli, že se přijdou na hlasování, tak na to budou mít 20 minut, na to, aby se usadili, dejme si přestávku a za 20 minut se zde sejdeme.